a zítra budeme pokračovat od 9 hodin ráno, zítra ve středu. E, zápis je zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Končíme zasedání, přeji vám dobrou noc.